povězení na eh, radu a komisi v oblasti mateřské dovolené. A úvodem uděluji slovo paní eh, Arena Maria, autorce této otázky. Eh, Děkuji, pane předsedo. Poslední rozprava, kterou jsme vedli v tomto sále o materské dovolené, sahá do loňského července. Je to téměř rok. A co se stalo od té doby? Můžeme říci, nic moc se nestalo. I když eh, Franz Timmermans uvažuje o tom, že stáhne směrnici o mateřské dovolené a rada se tváří, že neslyší a my jako parlament eh, jsme se snažili o navázání spolupráce s radou bez jakéhokoliv úspěchu. Takže ještě jednou chci veřejně odsoudit pasivitu rady, ale také precedens, který to představuje. Dvě instituce se vyslovily, ale rada nehodlá vyjádřit názor, i když by ten názor byl vzdálený od dvou ostatních institucí. Je to nepřípustné z hlediska institucionálního samozřejmě a projev, je to projev neúcty vůči oběma dalším institucím, které zde zastupujeme, ale je to také nepřípustné pro miliony matek a dětí, které z tohoto titulu jsou připraveny o sociální spravedlnost. Kde je ta komise, která má trojité Ačko pana Junkra? Když bychom hodili do koše návrh směrnice o mateřské dovolené, tak tohoto cíle nedosáhneme. V jaké Evropě to žijeme? Kladu otázku radě, když ty, které dávají život, jsou poškozeny tím, že se stávají matkou. V jaké Evropě žijeme, když porodit dítě znamená chudobu? Usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, má za cíl, aby tato Evropa cestou žen, ale také matek, aby tato Evropa byla skutečně Evropou, která má tři sociální Ačka. A aniž bychom dále vyčkávali, protože od roku 1992, což je eh, datum první směrnice o materské dovolené, nedošlo k pokroku. 1992, píše se rok 2015. Dopoledne jsme říkali, pokud má Evropa čekat 20 let, než schválí zákony, tak eh, to bude velmi tvrdé, zejména pokud hovoříme o sociálních zákonech. Takže to, co říkáme v parlamentu, co říkáme radě, co říkáme komisi, tyto ženy už čekat nemohou a měj, mají mít možnost sladit soukromý i profesní život. A neměli by si vybírat mezi mateřstvím a kariérou. Měli by mít možnost být hrdé na to, že jsou matkami a e, e, zaměstnankyjemi. Už by neměly by být obětmi pension pay gapu, neměly by být prostě obětmi, protože jsou matkami a protože jim hrozí, a to dnes slyšíme, hrozí jim, že se stanou matkami. Představte si, být matkou v Evropě je ohrožení, je riziko pro zaměstnavatele, je ohrožením pro politiky, je ohrožením pro společnost. V čem to žijeme? Nemůžeme to snést. A proto jasně žádáme v tomto usnesení, aby toto všechno zmizelo, aby tyto ženy byly chráněny, aby tyto matky měly mateřskou dovolenou, aby mohly být důstojně uh, vypláceny, aby neupadly do chudoby, aby mohly sladit svůj profesní život a soukromý život, aby mohly být vším, čím jsou, tedy ženami, matkami a také zaměstnankyněmi, aby měli své důstojné místo v naší společnosti. Paní komisařko, já vím, že jste se angažovala na tomto tématu a spolehám na vás, že nebudeme čekat s další rozpravou 10 let, abychom dali možnost evropským matkám. Spolehám na vás, spolehám také na radu a musím vám přiznat, že od té doby, co o tom mluvím a co to opakujeme, tak už jsem unavená stále opakovat současné radě to, co požadujeme. Takže uzavřeme toto duo s komisí, najdeme řešení, abychom co nejrychleji prokázali úctu ženám. Děkuji. Mulțumim, acum am să rog... Uh, Děkuji. A nyní předávám slovo paní Lukaševici za radu. Děkuji, paní komisařko, vážení poslanci. Chtěla bych vám poděkovat za možnost vystoupit této diskuzi, pokud jde o návrh komise na přeskum směrnice o mateřské dovolené. Během posledních několika měsíců naše předsednictví absolvovalo schůzky se zástupci parlamentu a to několikrát a diskutovali jsme o tomto tématu. Jak víte, tak Evropská komise vyjádřila svůj záměr stáhnout tento návrh pokud nebude dosaženo hmatatelného pokroku a nepodaří se vyjednávání do léta odblokovat. Budu upřímná. Návrh v současné podobě nemá podporu rady. Postoj rady nám nedává žádný manévrovací prostor. Zároveň si myslím, že musíme eh, být realističtí, pokud jde o postoj Evropského parlamentu a očekávání od celé této záležitosti. Váš a náš postoj se zde liší. My nicméně váš postoj respektujeme, přesto všem se musíme postavit skutečnosti, že současná situace nám neumožní dosáhnout v této legislativní oblasti pokroku. Vážený pane předsedo, paní komisařko, vážení poslanci, Chtěla bych zdůraznit následující záležitost. Postoj rady mm, není úplně lehký a nedosáhli jsme ho snadno. Bylo to na základě velice podrobných eh, úvah a značného úsilí, které jsme vyvinuli a které eh, kterému se věnovala, eh, věnovali několik, eh, několik předsednictví. Nicméně předsednictví rady nemůže jednat samo za sebe, protože je vázáno vůlí členských států, stejně tak, jak, eh, jako parlament je vázán vůlí a názorem svých poslanců. Takže je tady celá řada oblí, obtíží v této legislativní problematice. Přesto si myslím, že Rada, Evropský parlament sdílí své odhodlání dosáhnout pokroku, pokud jde o dobré postavení žen a zejména pracujících matek. Rada opakovaně zdůrazňovala, že je důležité podpořit jak ženy, tak muže ve, snazně, ve snaze skloubit svůj pracovní a soukromý a rodinný život. Podpora žen na pracovním trhu, to není jenom otázka rovnosti, ale je to také velice důležitý faktor, který přispívá k celkovému hospodářskému růstu. Takže s ohledem na tento eh, cíl po sedmi letech eh, rozsáhlého úsilí, kdy se nám nepodařilo dosáhnout dohody, bychom teď eh, uvítali čerstvý nový začátek v celé věci. Myslíme si, že nová iniciativa by byla lepším základem eh, pro to, aby Rada a parlament eh, dosáhly eh, lepší úpravy, pokud jde o skloubení pracovního a rodinného života jak žen, tak mužů. A samozřejmě, že sem spadá také ochrana těhotných a kojících žen. Já doufám, že Evropský parlament dokáže pochopit názor rady a že přistoupíte k věci komplexněji a s větším ohledem na budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní ministrině, nyní paní komisařka. Thank you very much, honorable members. Děkuji. Chtěla bych poděkovat výboru FEM za jejich angažovanost a úsilí pokud jde o návrh komise eh, revidovat směrnici o materské dovolené. Zejména bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Arena a paní Garcia Perez, předsedkyně eh, výboru, eh, za snahu dostat se ze slepé uličky. Pro komisi je rovnost pohlaví velice důležitá a také ochrana těhotných žen a matek. Je důležité, aby eh, ženy i muži mohli vyvážit pracovní a soukromý život, kombinovat pracovní život s rodinným životem. Komise velmi často zdůraznila, že je ochotná usnadnit vyjednávání mezi Evropským parlamentem a radou. Vyvinuli jsme eh, vytrvalé úsilí eh, překonat eh, stagnaci a s předchozími předsednictvími, s předsednictvími s vámi, jsme se snažili vyhovět oběma stranám a nedávno jsme měli možnost díky paní Arena proskoumat nové možnosti kompromisu, především pokud jde o otázky eh, platů, což je eh, složitá věc v dobách ekonomické krize pro členské státy. Eh, komise tady požádala o rozpravu na radě a také o konkrétní diskuze na základě návrhu zpravodajky, tak abychom se posunuli směrem k dohodě s předsednictvím, nebo trvali jsme na tom, aby předsednictví a toto opět neslo na pořád dne na základě návrhu zpravodajky, tak aby se e, uvolnilo vyjednávání a rozběhlo se tak, abychom se posunuli vpřed k dohodě. Eh, tato věc se na politické úrovni opět vrátila do jednání a, a eh, komise opakovala, že Evropský parlament například je velice ochoten se tady posunout eh, vpřed. Ovšem poměrně velká skupina členských států odmítá změny v této věci, souhlasí s tím, že je potřeba jednat v této oblasti, ale nejsou přesvědčeni, že tento návrh, jehož příprava začala již před téměř deseti lety, vyřeší otázku, pracujících rodičů um, za rokem 2015 a později. Hmm. Je tady ovšem eh, tady eh, snaha o eh, další začátek. Já chci i nadále diskutovat s oběma spoluzákonodárci, ovšem v této situaci komise nevidí důvod, proč by se měla odklonit od svých záměrů, tak jak byly oznámeny v pracovním programu, stáhnout návrh a nahradit ho novou iniciativou, pokud nedojde k dohodě během dalších šesti měsíců. Nový začátek se zdá v tuto chvíli jako nejlepší cestou vpřed. Společnost a pracovní trh eh, zaznamenaly v posledním období eh, velké změny a komise eh, si přeje změnit situaci pracujících rodičů v Evropské unii a proto jsem otevřena novému přístupu, tak abychom vyřešili výzvy, se kterými se potýkají. Týká se to zejména žen, těm se děje to, čemu ekonomé říkají motherhood penalty, tedy ty nevýhody spojené s mateřstvím. A ve chvíli, kdy se stanou rodiči matkami, tak mají problémy zapojit se na pracovní trh a stále je tady 16 kdy vlastně je velký problém a je tady 39 rozdílu v platech podle pohlaví. Jsou tady také demografické problémy, hrozí, eh, že se z toho stane ekonomický i sociální problém a také fiskální problém pro Evropskou unii. A protože hospodářství se začíná oživovat, tak Evropa by měla využít co nejlépe všechny eh, talenty eh, na pracovním trhu. Eh, ženy jsou kvalifikovanější než kdykoliv v minulosti, mají vyšší kvalifikaci v průměru než muži. Nemůžeme si dovolit zanedbávat tuto skupinu talentovaných osob ve chvíli, kdy pracovní populace klesá musíme umožnit mužům a ženám, aby vyvážili pracovní a soukromý život tak, aby si mohli dopřát rodinu, kterou si přejí. Musíme jim dopřát volbu. Muži i ti eh, by měli být eh, posuzováni k tomu, aby přezali eh, více zodpovědnosti za rodinu. Mnoho mužů by chtělo trávit více času s dětmi, ale naráží na velké problémy v pracovním životě. Měli bychom tedy vytvořit podmínky, které umožní vyvážit práci a soukromý život. To by by pomohlo podnikům a i naší společnosti a zároveň by to podpořilo větší rovnost pohlaví na všech úrovních. Výzvy pro pracující rodiče začínají eh, narozením dítěte, ale eh, nekončí to tím. Během eh, dětství a pozdějšího dospívání dětí, je potřeba zajistit další podmínky, infrastrukturu, možnosti eh, péče o děti, tak, aby rodiče měli skutečnou volbu. A také eh, jsou tady eh, další problémy spojené s, tedy s sandvičovou generací. A vše musí být moudře sladěno tak aby nedocházelo ke stejným eh, eh, problémům jako v minulém eh, nebo v současném nařízení. Pan Timmermans, Dombrovsky a komisař Tyson Eh, jsou ochotni tyto věci eh, řešit eh, šířeji v rámci širšího politického rámci. Otázka je, jak je možné vše zlepšit s ohledem na potřeby rodičů a podniků v našem měnícím se světě a jak by šlo tady navrhnout aktuální řešení pro tyto potřeby. Komise i nadále bude v kontaktu s Evropským parlamentem, abychom společně mohli zvažovat všechny aspekty, které by měly být zohledněny. Také bychom rádi provedli eh, veřejnou konzultaci eh, se, i se sociálními partnery s ohledem na jejich zvláštní roli v oblasti sociální politiky, tak jak je to zakotveno ve smlouvě. Zvážíme eh, plnou škálu všech možností, jak legislativních i nelegislativních opatření, tak, abychom zajistili co nejefektivnější dopad našeho nařízení. Těším se na vaše názory a spolehám na vaši podporu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Za EPP dávám slovo na jednu minutu a půl paní Záborské. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Dnes nemluvíme o směrnici o mateřské dovolené, ale o dokumentu, který řeší ochranu zdraví a pracovního místa pro těhotné a kojící ženy. Členské státy musí poskytnout ženy volno po dobu 14 týdnů a dva týdny jsou povinné a současně má žena nadále pracovní místo a musí dostat plat nebo odměnu minimálně ve výšce nemocenské dávky. To zaručuje směrnice z roku 92, která platí dodnes. V roce 2008 komise připravila na vrch novely této směrnice, avšak parlament první čtení zajal stanovisko, o němž rada odmítá rokovat. Co se týče směrnice o bezpečnosti žen se stala nástroj prosazení evropské eh, rodinné politiky. Rada se zablokovala a ženy se staly obětí politických ambicí. Jsem pro prodloužení mateřské dovolené na 18 týdnů. Z toho by byly, bylo 6 týdnů povinných, protože to žádá Světová zdravotnická organizace. Jsem proto, aby žena, která bude 6 týdnů doma dostala plný plat za toto období. A jsem o to více zklamaná, když vidím, že navrhované usnesení, které mělo žádat radu, aby se vrátila k jednání, opakuje stejnou chybu. V textu, který se má omezit na ochranu zdraví a zlepšení pracovních podmínek těhotných, diktu, chceme diktovat členským státům, jakou mají mít rodinnou politiku. Jako stínová zpravodajka za EPP musím konstatovat, že když text usnesení projde v tomto znění, Mí kolegové se zdrží hlasování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Záborská. Modrá karta pro vás od pana Fronzuliky. Přijímáte? V pořádku? Chtěl bych se ve skutečnosti zeptat, protože jste byla stínovou zpravodajkou. Nemyslíte si, paní Záborská, že na čase, aby Rada se pustila do dialogu a začala vyjednávat s Evropským parlamentem o směrnici o mateřské dovolené, přijmout odpovědnost za odmítnutí zlepšení bezpečnosti těhotných eh, zaměstnankyň, které porodili nebo které kojí. Pane kolego, děkuji za tuto otázku. Jsem přesně za znění, které jste zmínil. Jsem proto, aby Rada se vrátila k jednání, aby začala jednat s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí o zlepšení pracovních podmínek žen těhotných, těhotných zaměstnankyň, těch, které porodily a kojí, aby se přesně držela názvu směrnice který je předložen Evropskou komisí. Děkuji vám. Za SAD má slovo pan López. Bien, el Consejo Rada nám řekla, že bude vystupovat upřímně. Uděláme to tedy také my. Podívejme se na to, co se stalo. Rada, konkrétně předsednictví, Eh, od eh, první chvíle chtělo celý eh, návrh zlikvidovat. My jako parlament naopak od první minuty jsme se snažili vyjednávat, být otevření, otevřeně přistupovat k radě, ale rada se k nám ani neodhodlala přijít. Jedná se o směrnici, která se týká rovnosti, rovnosti genderové, dotýká se to samozřejmě také pravního, pracovního trhu, demografických otázek, ale i otázek ekonomických ale minulý týden i ve Španělsku jasně zaznělo, že eh, ženy pobírají méně Zaznělo to z řad eh, našich ministrů, protože schválně odcházejí na mateřskou dovolenou. Takže mě vlastně za této situace vůbec postoj rady nepřekvapuje. Děkuji a nyní eh, za EKR paní Gerling. Prosím, děkuji pane předsedo, vážení kolegové. Není náhodou, že otázka bezpečnosti a zdraví eh, kojících žen, žen, které jsou krátce po porodu, je projednávána právě teď. Tato směrnice ovšem se soustředí bohužel pouze na otázku 20 týdnů materské dovolené. Zužuje se to na tuto záležitost. Je to věc, proti které se staví menšina členských států. Já si myslím, že to je tak správně, protože jinak by to bylo v rozporu se subsidiaritou. Teď je na komisi, aby se držela svého slibu a stáhla tento návrh. Celá tato sága eh, opustila parlament eh, v neúplné eh, podobě. Možná, kdyby Evropský parlament souhlasil s původním návrhem což odpovídalo také mm, návrhu Mezinárodní organizace práce, tak bychom zajistili lepší pracovní podmínky pro ženy již před pěti lety. Ale je to tvrdohlavost eh, některých eh, členských států i poslanců zde, že celá záležitost eh, zůstává takto dlouho na stole a představuje ztrátu času pro nás, pro všechny. E, je tady modrá karta. pro vás, paní Kedling. Souhlasíte s modrou kartou? Pardon. Chtěla jsem položit eh, malou otázku. Eh, směrnice o mateřské dovolené existuje od roku 1992. Týká se ochrany žen, které pracují. Týká se to zdraví těhotných žen, žen kojících a žen po porodu. A ta existuje od roku 1992. Směrnice, kterou navrhuje Evropská komise, je revizí směrnice z roku 1992. Když hovoříte o subsidiaritě, tak nevím, o čem mluvíte, protože od roku 1992 Evropská komise je oprávněna tyto kroky podnikat. Uh, well, vy se vlastně tady ptáte na to, jak chápu tu směrnici, jestli si to dobře vykládám, protože to vlastně ani nebyla otázka, to, co jste říkala. Tak eh, k tomu bych chtěla říci, že je zcela jasné, že tento přepracovaný návrh eh, narušuje suverenitu členských států, eh, porušuje zásadu subsidiarity a byl příliš ambiciózní a mm, jaksi nepřiměřený, pokud jde o evropskou úroveň. úroveň. Takže já nijak nespochybňuji to, že mateřská dovolená je velice důležitá. Nikdo to nespochybňuje ani v EKR. Nechceme podkopávat ženská práva, ale jde o to, že to, jsou, to co máme na stole, jsou požadavky, které jsou zcela neflexibilní. Děkuji. Za Alde paní Besera na minutu a půl. Gracias. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko Jourová, paní Kalina. Asi si vzpomenete, kde jsme byli v roce 92. Já se na to vzpomínám velice dobře, protože rok poté se narodil můj syn a tehdy se mi změnil celý život. A ona se změnila celá společnost, změnila se ekonomická situace ženy, společnost. Je nás tady teď 28 členských států a nemůžeme si dovolit fungovat s se směrnicí z roku 92. Je to tedy naše odpovědnost reagovat na reálné potřeby našich eh, občanů a hledat řešení pro problémy, s nimiž se potýkají. Jiné země v našem okolí reagují, přicházejí s lepšími návrhy, které zlepšují systémy ochrany a rovnosti. Evropský parlament byl, schvá- byl schopen již před pěti lety připravit návrh a schválit návrh, který byl ambicioznější než původní návrh Evropské komise. A co udělala Rada během těch pěti let? Celou dobu mlčí, nepřišla za, s žádným protinávrhem, úpravou. Eh, dochází k naprostému eh, zablokování a tím rada porušuje zásadu spoluzákonodárství ve smlouvách. Nemůžeme si dovolit takovéto porušování pravidel, která jsme si eh, sami schválili. Takže já žádám radu, aby se chopila odpovědnosti a dodržovala interinstitucionální pravidla. A také žádám komisi, aby nesehrávala pasivní roli, aby jenom nepokrčila rameny nad zablokováním v radě a neodhodila návrh který je velice potřebný. Je třeba si nastavit objektivní kritéria pro provádění programu REFIT. Teď bych ještě chtěla eh, říci, že my jsme otevřeni dalšímu vyjednávání a pokud dojde k novému začátku, jako o tom hovořila paní komisařka eh, Jourová, tak nám prosím vás řekněte, kdy k tomu dojde, abychom mohli informovat naše občany, jež tyto záležitosti velice trápí. Děkuji. Děkuji. Paní Zuber na minutu a půl. Je to jedno z témat, které ukazuje charakter Evropské unie. To jest, zda redukovat eh, sociální práva znamená, že nedocházíme k dohodě. Vidíme, co se děje v Libii, vidíme, co se děje na moři. A teď chránit práva pracujících žen tím, že jim zajistíme minimum zcela placených 20 týdnů, tak tady vyčkáváme, neustále vyčkáváme a panuje ticho. A to ticho skončí administrativním postupem, jak řekla paní komisařka, ale je to politické rozhodnutí. Neexistuje administrativní rozhodnutí. Komise na to může trvat. A když paní komisařka říká, že je připravena k novému začátku, k čerstvému začátku, co znamená takový nový začátek? Ten, kdyby tento návrh nebyl přijatelný pro radu, tedy nový začátek, který bude znamenat eh, redukovat práva žen. To není žádný nový začátek, ale je to ústupek oproti stanovisku Evropského parlamentu. A Evrop, evropští poslanci tvrdí, že jde o dům demokracie, ale nic takového není pravda. Když se znelíbíme, tak už eh, ženy které chtějí být matkami a chtějí, chtějí odvrhnout tento dvojí metr, který se týká sociálních práv. Děkuji mnohokrát za zelené na minutu a půl paní Vana. No, Děkuji, pane předsedo. Za frakci zelených bych ráda řekla, že postup rady a komise eh, nemůžeme eh, pochopit. Oznámení stažení směrnice o materské dovolené je podle nás políček do obličeje mužů a žen, ale také sociální Evropy. Jak můžete občanům vysvětlit, že se zasazujete o jejich zájmy, když jeden z konkrétních návrhů pro vylepšení sociální ochrany, o kterém se léta vyjednává, je tak viditelně od vás um, zavrhnut? Zelení to bez pochyby takto nepřijmou. Myslím si, že ta ignorance v tomto parlamentu, a ono je to již čtyři roky, eh, pardon, eh, ignorance tohoto parlamentu a my už tady čtyři roky hovoříme o tom, že si přejeme taková opatření pro matky, ale i pro otce a my očekáváme, že rada se chopí své zodpovědnosti a seriózně uh, bude dále vyjednávat o sociální ochraně v Evropě. Děkuji. A za EFDD paní Ajuto. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, víme, že jeden z problémů Evropské unie je nízká porodnost. To se týká celé společnosti a negativní přírůstková čísla nedost, nemáme pouze proto, že je zde velké přestěhovalectví a něco takového si nemůžeme dovolit. A teď se náhle stahuje i tato směrnice. My jsme proti tomu bojovali a budeme bojovat i nadále. Lotyšské předsednictví nám, nás nepoctilo ani svou přítomností ve výboru pro Eh, ve výboru FEM. Eh, do, materská dovolená to není v podstatě žádná dovolená, žádné prázdniny a ve všech členských státech se s tím nezachází stejně. A tady opravdu je potřeba nalézt konkrétní řešení okamžitě pro evropské ženy. Musíme eh, skončit s diskriminací mm, Nesmí docházet k diskriminaci mezi ženami, eh, které si mohou dovolit být matkou, a těmi ženami, pro které těhotenství je jakýsi předstupeň jejich propuštění nebo eh, konec jejich kariéry. My všichni jsme se shodli na tom, eh, že je tady určitý text, kterým se chceme, kterým jsme se chtěli bránit proti tomuto stažení směrnice teď není možné hlasovat o usnesení, které v této podobě je určitou osou pro komisi, aby našla záminku pro stažení směrnice. My už tady přece máme legislativní návrh, o kterém, o kterém bychom měli diskutovat. Já mám dojem, že vy vycházíte z toho, že stažení směrnice je faktem, že už je to skutečností. Změny zelených podpoříme, ale já si kladu otázku, stejně tak jako ostatním frakcí, co uděláte vy a proč vlastně náhle takto měníte kurz. Na jednu minutu paní Majer za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Už celé roky jednáme o směrnici o mateřské dovolené, nejen Komise chce prosadit tento návrh členským státům, ale i Evropský parlament chce prosadit svůj diktát. 16 týdnů, 20 týdnů nebo 40 týdnů, to náleží národním parlamentu a ne tomuto směšnému parlamentu. To je typický příklad nadbytečného vměšování Evropského parlamentu do národních záležitostí. Méně pravidel, méně vměšování. To sliboval pan Timmermans, ale hodně se slibovalo a málo udělalo. Komise by měla stáhnout tento návrh a žádný další nepředkládat. Svrchované členské státy mohou definovat své priority podle zájmů občanů a tento návrh může do koše. Děkuji. Na jednu minutu paní Koraca Bild nadešel čas, abychom hovořili o společné rodičovské dovolené a ne mateřské dovolené. Podpořit pracující matky znamená, že zapojíme otce, aby se přihlásili k odpovědnosti za dítě a ne, aby matka musela být doma. Proto vítám záměr komise stáhnout směrnici o mateřské dovolené. Cesta, cesta k rovnosti e, není cestou, kdyby matka byla doma sama tato, toto by byl krok zpět a ne krok ku předu. Ženy by měly mít stejné přitosti a stejná práva jako muži, aby dokázali sladit profesní a soukromý život. A přespíme, pře, pře, musíme přestat považovat ženy za, jediný, za jediného odpovědného rodiče, ale je třeba pozbuzovat rodiče, aby se oba starali o dítě. Proč nepřímo toto rozhodnutí na evropské úrovni jsme odlišní. Existují velké odlišnosti v rodinné politice v Evropě a nemůžeme vnut, vnucovat jednotný model pro všechny. Například 18 týdenní povinnou dovolenou na evropské úrovni. Musí být ženy doma, když můžou být místo toho jejich partneři doma, jako v severských zemích máme 400 dnů. A je paradoxem, že Švešti zelení prosazují právě tuto směrnici a otcovská dovolená v délce deseti dnů jasnou, jasnou diskriminací mužů a žen. Pane předsedající, nechme tento návrh směrnice a posuňme se ku předu. Prosazujme ukončení stereotypů a dospějme k rodičovské dovolené. Děkuji vám. Na jednu minutu a půl paní Garcia Perez. Děkuji. Někteří kolegové v parlamentu se zdá, že přesně neví, o čem hovoříme. Hovoříme o legislativě, která zaručuje ochranu bezpečnosti a zdraví při práci těhotným pracovnicím a ženám krátce po porodu. To je zcela v souladu s se snahou dosáhnout lepšího skloubení eh, pracovního a soukromého života. A my jsme se k tomu vyjádřili v parlamentu už v roce 2008. Přestože tady byly politické rozdíly, dokázali jsme se shodnout. Myslím si, že tato směrnice musí vstoupit v platnost. Říká nám Rada, že postoj Evropského parlamentu se hodně liší od postoje Rady. Dobře, ale jaký je vlastně postoj, postoj Rady? Vy jste nebyli schopni říci, co obhajujete, co vám vadí. Zdá se, že tady chybí respekt pro dodržování pravidel a pro prosazení takovéto legislativy, která má ochránit ženy a umožnit všem lépe skloubit práci i soukromý život. Děkuji. To Děkuji. Paní Perez, slovo má paní Višněvská na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovní. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, demografická krize je v Evropě velmi um, hluboká, hlavně v Polsku, a proto proti tomu musíme něco podniknout. Musíme podporovat eh, ženy. Ženské státy zodpovídají za rodinnou politiku, ale Evropská unie může a má podporovat dobrá řešení prodloužení ochrany matek až na délku 20 týdnů je právě takovým dobrým řešením. Ale ne z toho důvodu, eh, jak se někteří v tomto usnesení eh, donívají, ne aby se zvýšila pracovní produktivita žen, je to lepší řešení, protože to nabízí dobré řešení pro další problémy, například stárnutí společnosti v Evropě. Bez eh, komplexní rodinné politiky nevyřešíme um, problémy, které tady jsou, demografickou krizi, tak to nepřekonáme. Musíme investovat do rodin a musíme dostatečně ocenit ženy a matky. Takto se utváří společnost eh, budoucnosti, zítřka. A proto se kladu Eh, proto si kladu otázku, proč je tato směrnice na radě zablokována. Děkuji a minutu má paní, slovo má paní Florence. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla zmínit jednu věc. Eh, za pět let eh, se zvýšil mobbing o 30%. Bylo několik tisíc žen propuštěno, proto, protože zvolili cestu mateřství. Je to ostudné, že rada se není schopna vyjádřit a komise chce stáhnout svůj návrh. Ne proto, že by ženy měly být chráněny a že měla být chráněna rodina, ale musíme zajistit právo na sebeurčení žen v Evropě o to tady běží. Zaručit právo na sebeurčení. Volba, která se nám dnes nabízí, je falešnou volbou. A po schválení parlamentem návrhu, který nám předkládá Tarabela, je vlastně, je tu snaha nevidět eh, další diskriminaci a stále větší diskriminaci v Evropě. Děkuji na jednu minutu, pan Sebastian. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie navrhuje pět cílů, pokud jde o růst do roku 2020 a jde nám například o to, aby eh, jsme zvýšili zaměstnanost žen na 75 Druhý cíl chceme snížit počet lidí, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Často jsou to mimo jiné ženy. A tak se ptám komise a rady, jak chcete dosáhnout těchto dvou cílů, když zamítáte tuto Eh, směrnici, která má přispět k lepšímu skloubení soukromého a pracovního života. Juncker tvrdil, že chce, aby evropské instituce pracovaly pro občany. Teď má vynikající příležitost to prokázat. Obhájit tuto směrnici znamená, že hájíme zájmy všech evropských rodin a můžeme navázat také na koncenzus, kterého se doka- eh, docílilo v minulém Evropském parlamentu. Nepotřebujeme žádné nové návrhy. Pokud někdo blokuje tento návrh, tak eh, nechává padnout evropské ženy. Děkuji mnohokrát. Na jednu minutu pan Epiditios. Děkuji, pane předsedo. Jedním z nejvážnějších problémů, na který narážejí dnešní společnosti, je pokles porodnosti. A tento problém je palčivý zejména v zemích, kde ekonomická situace je špatná. V Řecku, tam, kde trpíme tím hrozným memorandem, tak počet umrtí byl poprvé vyšší než počet eh, nově narozených dětí. A nízká pozor, porodnost je skutečností, přičemž do těchto zemí pronikají migranti, kter, kteří, se stav, kteří se mohou stát menšinami v našich zemích. A Evropská rada neschválila prodloužení materské dovolené na 20 týdnů, protože to má určitou finanční cenu. Je to tragické na to pomýšlet. Materství je velmi závažnou otázkou a musíme se na to dívat se vší vážností. Nemáme právo ani vůči našim vlastním zemím, ani vůči našim národům, ohrožovat jejich přežití do budoucnosti. Musíme podpořit za každou cenu mateřství. Nemáme právo upírat našim dětem, že spatří světlo světa a že budou žít jako svobodní a civilizovaní lidé. Děkuji. Na jednu minutu paní Chimes Betheril. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice se klade za cíl aplikovat opatření, která povedou ke zlepšení ochrany zdraví žen, těhotných žen, žen krátce po porodu a kojících žen. Jedná se o směrnici, která má pomoci ženám v rámci naší společnosti, ale já nechápu mlčení rady pokud jde o věc, která se dotýká tolika žen, které se nechtějí vzdát svého práva mít děti a zároveň si udržet svou práci. Děti eh, a práce by to by bylo mož, mělo být možné eh, skloubit. Vím, že to není jednoduché eh, postupovat Eh, s takovýmto návrhem na pracovních trzích, které se značně liší v členských státech. Přesto bychom se o to měli snažit. Evropský parlament jasně říkal, že je potřeba revidovat eh, současnou směrnici, protože chceme více podpořit mateřství, rodiny, protože to také znamená, že tím podpoříme do budoucna růst v Evropě. Je potřeba zároveň posílit odpovědnost obou dvou rodičů v rodinách, je třeba eh, dát ženám větší jistotu jak v jejich eh, osobním životě, pokud zvolí mateřství, tak eh, i v životě pracovním. Protože žádám komisi a radu, aby šli cestou, kterou naznačil Evropský parlament a společně hledali lepší řešení pro těhotné ženy a ženy krátce po porodu. Děkuji na jednu minutu paní Het. Děkuji, pane předsedo. Zásada nediskriminace kvůli těhotenství a ochrana matek mají v Evropské unii dlouhou historii. Od roku 58 e, společně s Evropským hospodářským společenstvím a nyní e, toto bylo ještě rozšířeno Lisabonskou smlouvou. Přesto diskriminace žen zůstává skutečností v rámci rodiny a i v pracovním prostředí. Diskuze musí být pojata šířeji. Je tady rozdíl, 16% rozdíl v platech eh, při výkonu eh, stejné práce, pak eh, jsou tady další rozdíly a všechny ženy zde žijí s 19% rizikem chudoby a 30 matek samoživitelek eh, také postupuje eh, toto riziko. Ženy navíc doma tedy vykonávají neplacenou práci při výchově dětí a při vedení domácnosti. Potřebujeme závazné eh, předpisy a ochranu, která by zabránila takové diskriminaci. Musíme být solidární s našimi sestrami v Evropě protože teď jim byl zasazen úder, pokud jde o finanční eh, situaci a jejich eh, podílení se na pracovním trhu. Děkuji. Paní Žitnanská, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, návrh týkající se materské dovolené byl jistě, jistě posměňován s nejlepšími úmysly ve snaze vytvořit lepší podmínky pro ženy a matky a mělo jim to umožnit vrátit se opět na pracovní trh. Po sedmi letech jsme však nedokázali eh, dospět ke kompromisu, který by byl přijatelný pro všechny členské státy. Je na čase přiznat si, že musíme začít znova od začátku. V rámci eh, další diskuse na toto téma chci zdůraznit, že budoucnost a spokojenost evropských rodin nezávisí jen na délce mateřské dovolené. Z rozhovorů s mladými rodinami vím, že vedle eh, důstojné mateřské dovolené potřebují také dostatek míst v předškolních zařízení, cenově právě dostupné bydlení a daňové eh, zvýhodnění. Eh, ovšem toto nezávisí pouze na nás, nebo primárně na nás, ale na vládách členských států. Děkuji. Děkuji. A pan Urtasun, jednu minutu. Bueno, muchas gracias. Děkuji, nebudu opakovat argumenty ohledně neodpovědnosti a viny rady. Podívám se spíše na návrh Evropské komise, jak už o tom hovořila paní komisařka, že chce tento návrh eh, stáhnout. Pokud dojde ke stažení tohoto návrhu, tak si myslím, že to bude dvojí chyba, protože eh, to bude mít dopad na práva zaměstnankyň, pracujících žen i mužů, eh, rodičů a já si myslím, že pokud Evropská komise chce posílit sociální Evropu, tak eh, tímto způsobem toho eh, nedosáhne. Druhá věc, druhá chyba je, vytvoří se tak velice špatný precedens, to znamená, že rada zkrátka, když nebude souhlasit s návrhem, tak nevydá žádné stanovisko a návrh pak bude stažen. To bude velice škodlivý precedens, proto si myslím, myslím, že třeba trvat na, na tom, aby se rada vyjádřila k tomuto návrhu a Teprve poté je možné uvažovat eh, o stažení původního návrhu Evropské eh, komise. Děkuji. Σας ευχαριστώ κύριε Ουρτασούν. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σούιτσα. Děkuji, paní Sujce. Děkuji. Rada by bez pochyby eh, se měla chopit bezpočno, eh, zodpovědnosti. odpovědnosti Eh, za stažení této směrnice. Je tady eh, již mnoho let, kdy se o tom diskutuje a, nebylo dost, a nedospěli ke kompromisu. Je tady požadavek nového začátku. Co by ovšem nový návrh a nová směrnice mohly přinést? Kladu si otázku. Není tady nic nového, co by mohlo být doplněno, pokud eh, nebude pokračovat vyjednávání o tomto návrhu. Sociální politika a rodinná politika je samozřejmě v rukou členských států závisí to na ekonomické situaci členských států, to, jakým způsobem přistupují k této otázce. Pokud nahlédneme do statistik, tak eh, tady jsou různé sociální problémy. V Chorvatsku máme 26 týdnů eh, mateřské dovolené, eh, kdy je ženám dopřáván stejný plat a potom je tam šest měsíců eh, sníženého platu a dokonce i muži se mohou rozhodnout, eh, zda by si přáli nastoupit na otcovskou dovolenou. Proto se dodívám, že členské státy by jasně měly vyjádřit svůj názor na radě a pokud nesouhlasí s tímto návrhem, tak by měla přijít nová směrnice, eh, kde členské státy eh, dají svou podporu. Já vás musím přerušit. A je tady modrá karta. Pan Jakovčič. Souhlasíte s modrou kartou? Děkuji za to, že souhlasíte s mou modrou kartou. Eh, zmínil jste tady Chorvatsko a to mě těší, protože já jsem chtěl hovořit o situaci, kdy máme dobré příklady v Evropské unii a Chorvatsko je jedním z dobrých příkladů. Proto eh, by mě zajímalo, zda se mnou souhlasíte, že je neuvěřitelné, že některé bohatší země, než je Chorvatsko, blokují další pokrok v této tak důležité otázce pro nás, pro všechny, kteří tady sedíme v, tam pozdě do noci, protože bychom chtěli dospět k pokroku v této důležité otázce práv žen a matek. Děkuji, pane Jakovčiči toto eh, kráčí tím eh, směrem, eh, kterým jsem se zmínila. Ekonomická situace a růst je často disproporční k právům žen. Chorvatsko je příkladem tohoto a rada by se nad tím měla podle mého názoru zamyslet a komise by neměla požadovat nový začátek, ale měly by pokračovat v práci na tomto návrhu. Diskriminace není přípustná, ženy mají nárok na rovné postavení na pracovním trhu a měli bychom tady eh, být schopni přijmout kompromis a koncensuální řešení opatření, které umožní ženám eh, rovné postavení ve svobodné evropské společnosti. Děkuji. Nyní paní Hannibal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k chování rady. To bylo skutečně moc strašující. Je to už více než pět let, jak už tady zaznělo, kdy prošla tato směrnice Evropským parlamentem. My všichni v Evropském parlamentu, nebo ne všichni, ale většina v Evropském parlamentu odsouhlasila tento návrh a rada nás ignorovala, zablokovala eh, celý návrh eh, menšinou členských států. A nyní je potřeba se ptát, proč k tomu došlo, proč eh, tato situace přetrvává, proč jsou tady členské státy, které zdržují celý návrh po pět let. Eh, a jediný závěr, který mě napadá, je, že tady jsou eh, na radě členové, kteří si tuto legislativu nepřejí, kteří si nepřejí genderovou rovnost a kteří si nepřejí, aby byly těhotné ženy v zaměstnání chráněny. To je jako názor zcela nepřijatelné, ale navíc je to dosti krátkozraké, protože tato směrnice by umožnila ženám vracet se eh, na trh práce, zlepšit svou pracovní výkonnost a pomohlo by to celé Evropské unii. To, to logo je... Děkuji a nyní na jednu minutu paní von Storch. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, hovoříme zde dnes o ochraně matek a co by Evropská unie mohla eh, co by přinést, pokud by rada na to přistoupila. Je samozřejmé, že nastávající matky, které chodí do práce, musí být eh, předmětem ochrany, samozřejmě. Ale návrh komise zamítám se dvou důvodů. Směrnice v nastávající mace vždy vidí pouze zaměstnankyni. Evropská unie těhotenství jak si považuje pouze za problém pro pracovní trh a to je velmi marxistický přístup. Mateřství jako nevýhoda eh, pro eh, výkon v práci žen. To je eh, šance. Mateřství je šance pro děti, pro rodinu, pro společnost a také pro hospodářství, tedy mateřství přece hospodářství eh, umožňuje. Pro děti a rodinu Evropská unie nemá pravomoce. Toto nastavují pouze členské státy a já bych si přála, aby tak učinili. Děkuji. Děkuji a slovo má eh, paní kom. Děkuji, pane předsedo. Milá paní komisařko, nejdříve chci říci, že to téma je zásadní. Hovoříme o bezpečnosti při práci u žen v zásadní chvíli, kdy rodí děti. Evropská situace, kdy porodnost stále klesá. Kolegyně o tom již hovořili. Ale evropský zákonodárce by měl rychle jednat a Již celé roky jsou tato jednání zablokována. A ta blokáda je stále v rukou rady. Je třeba nalézt eh, spravedlivou rovnováhu a dodržovat subsidiaritu, držet se i národních tradic. Ale neměli bychom tolerovat to, že se nemůžeme hnout z místa z osobních důvodů, aniž bychom se zasazovali o práva žen. Děkuji vám, paní Guillaume. Děkuji, pane předsedo. Eh, milí kolegové, chci poděkovat eh, zpravodajce Marie Areně za neústupnost eh, ve věci, která není brána dostatečně v úvahu, pokud jde o práva evropských žen. Je řada těch, kteří zdůraznili, abychom měli evropský rámec u mateřské dovolené, abychom ukončili evidentní diskriminaci, která existuje. Proč je rada takto neústupná? Proč lotyšské předsednictví je hluché a neposlouchá naše návrhy? Rada vlastně neplní svou povinnost spoluzákonodárce. A čeká na to, až komise odloží tento návrh. Měla by být odpovědnější vůči evropským občanům. Jinak to, co nás staví proti sobě, je otázka nákladů o těchto opatření. Neměli bychom vždy podceňovat náklady toho, že nepřijmeme opatření. Některé ženy, některé ženy volí cestu jiné formy materské dovolené, aby se věnovali tomu. Děkuji vám. A nyní odpověď. Musím říci, že je naprosto nezbytné, abychom měli evropský zákon, který bude chránit ženy na pracovišti a to včetně rozměru mateřství. Jde o naši logiku mobility pracovníků a rovnosti občanů. Ale nezlobte se na mě, v roce 2008 jsme věděli, když se hlasovalo v parlamentu, že se dostáváme do slepé uličky. A já si myslím, že naše odpovědnost nás všech je ve hře. Odpovědnost parlamentu, odpovědnost rady a také odpovědnost komise. Co vlastně chceme? Dnes večer jsem neslyšela žádnou jednomyslnost a konvergenci, pokud jde o naši vůli. Myslím, že musíme otočit stránku a začít na dobrých základech, protože nemůžeme nebudeme schopni na základě dnešní diskuse připravit skutečnou evropskou legislativu, která, která bude konečně chránit ženy na pracovišti. Ano, ženy mají skvělé vzdělání, mají právo na práci, ano, ženy se staly obětí krize a proto musíme novým návrhem je zcela dostat z této slepé uličky. Je to naše odpovědnost a nesmíme se schovávat za jiné a odmítat odpovědnost a házet ji na jiné. Děkuji vám a slovo má na jednu minutu paní Steinruck. Modernizovat eh, rodinnou politiku a podporovat účast otců, ano, to je velmi dobré, ale ochrana matek je pracovní ochrana a ochrana zdraví. A tady jde pouze o ochranu matek a dětí před a po narození eh, takto jsme ze stolu eh, návrh Evropského parlamentu znamená ohrožení matek a dětí a znevýhodnění žen ve společnosti a na pracovním trhu. Minimální normy ochrany matek Mezinárodní organizace práce musí platit i pro Evropu. Potřebujeme pro všechny ženy v Evropě společnou vysokou úroveň ochrany a také eh, určitou sociální eh, pojistku. Eh, to může Evropa poskytnout signál pro pokrok v oblasti sociální a v oblasti pracovního práva. Děkuji a slovo má paní komodína Kačia. President, et inħarsu lejdin id purament... Děkuji, pane... Tato není o tom, o připojení nových týdnů k eh, délce Materské dovolené, ale týká se také reality sociálně-ekonomické v českých státech. Nemůžeme na to zapomínat při projednávání této směrnice. Demografické údaje jasně ukazují, že evropská populace stárne a porodnost je nízká. Některé členské státy obtížně lákají ženy na trh práce a neudrží si práce, když mají děti ženy jsou rovnými partnery a přispěvateli do sociálně politického života. Říkáme, že jsme pro rovnost pohlaví. Požadujeme důstojné pracovní podmínky pro dělnice, co se týče i sladění profesního a rodinného života. Ale nemůžeme se shodnout na veřejné politice, která řeší tyto sociální podmínosti dětství. A Nevadí to řadě lidí, ale musíme vyřešit eh, tuto zablokovanou situaci. Tudíž bychom měli mít na mysli jiná opatření. Děkuji. Na jednu minutu paní Jongerius. Děkuji, pane předsedo. Všichni dobře víme, že první týdny po narození dítěte jsou klíčové během těchto týdnů se také ukáže, zda otec bude doma pomáhat a zda matka může pracovat na plný úvazek. Dobře upravená mateřská dovolená je nezbytností pro život otce, matky i dítěte. A je to také určující pro naše ekonomiky a pro konkurenceschopnost Evropské unie v budoucnosti. Je tedy zklamáním, že vidíme, že pro radu těhotné ženy jsou jenom eh, položkou o nákladech. A komise chce stáhnout tento návrh, aniž by brala v úvahu prohlášení soudu. My jsme ukázali, že jsme pružní, že jsme schopni dospět ke koncenzu na základě vyjednávání a proto žádáme radu a komisi, aby se k nám přiblížili. Jednostrané stažení není důvěryhodným řešením. Evropa, která chce rovné odměňování za stejnou práci, musí dát možnost ženám, aby dohnali své spoždění. Děkuji a na minutu a půl paní Gentile. Děkuji. My chceme Evropu, která bude růst, která podporuje rozvoj, podporuje práva, rovnost, rovnost příležitostí. Měli bychom tedy být eh, v situaci, kdy využijeme lidského kapitálu, který představují ženy, ale proto potřebujeme spravedlivý systém, kdy se rodiče mohou podělit o péči o děti. Otázka mateřské a otcovské dovolené, to je jeden ze zásadních prvků dalšího rozvoje. Je to součást eh, nové kultury a kvality práce. Stojíme před velikou výzvou, kdy můžeme vytvořit spravedlivější Evropu, kde budou ženy sehrávat svou plnou roli. Postoj rady je ovšem zcela nepřijatelný. Důvody, které zde byly uvedeny, jsou podle mě pouze zástěrkou. Neměli bychom tedy ztrácet další čas, zahájit dialog a brzy práci dokončit. Děkuji, catch the eye. Hlásí se deset zájemců o diskuzi. Takže navrhuji, že ti, kteří již využili možnost modré karty, se své možnosti vzdají, pak nám klesne počet zájemců na sedm a já si myslím, že těch sedm můžeme pustit ke slovu ale všichni se prosím držte řečnické doby, tedy jedna minuta. Paní Šojdrová. Kyně a kolegové, mám to štěstí, že pocházím z České republiky, ze země, která má jednu z nejdelších mateřských dovolených, je to 28 týdnů a maminkám přiznává 70 jejich předchozího platu

My tady hodně mluvíme o rovnosti, o právech, o pohlavních reprodukčních právech, ale politická váha těchto institutů není dostatečná, aby zaručila ženám sladění rodinného a profesního života. Děkuji Marii Areně za její odhodlanost. Zdá se, že jsme se všichni nedohodli v Evropě, abychom zaručili matkám a otcům období volna po porodu, co čekáme od eh, hlav státu a předsedu vlád, hlavně mužů, tedy mají mít právo, ženy mají mít právo se starat o děti, aniž by přišli o práci, což pak být matkou není evropským právem, je neuvěřitelné, do jaké slepé uličky se tato směrnice dostala. Je, ukazuje to nedostatek politické vůle starat se o matky a zaměstnankyně. Je to neúspěch. Předseda Juncker vyhlásil, že předloží modernější iniciativu. Její obsah je neznámý a očekáváme na, čekáme na to a problémy jsou stále stejné. Děkuji vám na jednu minutu, pan Marias. Pane předsedo, Evropská unie i nadále eh, hovoří nejednotým hlasem. Komise hovoří o rušení sociálních práv, o rušení sociálních vztahů a, a rada se není schopna dohodnout a komise pane, panem Tinomancem stáhne návrh o mateřské dovolené abychom zlepšili zákonodárství, tak hodíme tento návrh směrnice do koše. Mladí a ženy jsou obětmi krize. Bez ochrany se, matky, se ženy stávají matkami a nemohou se vrátit na trh práce. Tedy stažení této směrnice z intenzivní krizi v Evropě, zejména v zemích, jako je Řecko, kde došlo k nárůstu porodu. Tedy trojka cestou své politiky má za to, že děti jsou něčím, co jenom odčerpává z rozpočtu Unie. Děkuji paní Bilbao. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Rada by měla odblokovat eh, přeskum této směrnice a měla by se zamyslet eh, nad tím, jak přispět k dalšímu budování Evropy. Chápu, že vaše role je velice obtížná, ale jsou tady základní otázky, k nímž je potřeba se vyjádřit. Je to anachronismus, že rada funguje jako klub přátel, které více dbají na mocenské struktury než na řešení reálných problémů, snahu řešit problémy obyčejných lidí. Takže si myslím, že není eh, zdvořilé nereagovat. A tady nejde jenom o problém žen a matek. Je potřeba se vypořádat také s demografickým poklesem. Jde nám také o rovnost a dodržování základních práv. Jde nám o sociální model v Evropské unii, o udržení konkurenceschopnosti. Nechceme ohrožovat naši společnou budoucnost a musíme se znovu ptát, kolik nás stojí ta současná nerovnost já se chci zeptat, na jaké problémy rada naráží. Děkuji. Pan Marianopoulos, minuta. Politika práce a směrnice, o kterých se tady diskutuje, ukazují, jak barbarské podmínky jsou ve členských státech, protože tady jde opět o to, aby se snížily eh, ceny práce a to pod eh, záminkou skloubení rodinného a pracovního života. Jde o to, že ženy, eh, které porodí, tedy mají mít určité podmínky a v Řecku jež máme velmi nízkou porodnost mladé páry, nemají eh, možnost od vás něco očekávat, očekávat něco od tohoto vyjednávání. Potřebujeme konečně politiku, která opravdu podpoří ženy a přinese potřebná práva potřebujeme zachovat právo na stávku a potřebujeme také zákaz propouštětí eh, v mladých rodinách, tak abychom chránili tyto rodiny. Děkuji, pan Javkov, jedna minuta. Děkuji. Evropský parlament tady již mnohokrát volal potom, aby tato směrnice byla eh, dojednána, ale vidíme, že to k něčemu nedospělo. Je na čase, aby členské státy eh, převzaly svou zodpovědnost. Měli bychom v Evropě na pomoci porodnosti a Evropská komise by se měla snažit nastolit rovnováhu mezi spoluzákonodárci. Je to skutečně zvláštní, že legislativa v této oblasti nebyla eh, změněna za posledních 20 let. Měli bychom eh, usilovat o lepší normy a lepší administrativní řízení této problematiky, protože tady nejde pouze o zdraví eh, žen, tady máme vážné demografické problémy. Musíme povzbuzovat ženy k tomu, aby měly děti a potřebujeme naléhavě tuto směrnici. Děkuji. A dále tedy další řečník. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Arena. Vážení eh, kolegové, všechny příspěvky až na příspěvek z České republiky jsou políčkem do obličeje každé matky. Je to i otce, je to opravdu drzost v jesličkách a mateřských školách eh, jsou lidé placeni za práci, kterou ženy odvádí zdarma. Mateřská dovolená není dovolená. Je to něco, co by mělo být placeno. Eh, ty, eh, ti, kdo jsou na mateřské dovolené, by měli být placeni za to, co dělají. To by vytvořilo rovnost. Máte komise skutečně odvahu pro nový začátek? Eh, doba na rodičovství není dovolená. To jsou peníze, které zůstávají v regionech a já jsem pro evropskou rodinnou strategii. Zaměstnavatele nemají eh, dobu strávenou na eh, tedy po narození dítěte považovat za eh, ztrátovou dobu. Když eh, rodiče dostanou tento plat, tak by to byla věc zaměstnání a patřilo by to do výboru pro zaměstnanost. Rodiče jsou velice důležití v rámci naší demografie, jsou to nejdůležitější pracovní síly naší demografie. Děkuji. Děkuji, tím je rozprava u konce a měli jsme tady návrh na

sociálního dialogu naprosto jednoznačně. takže já nechci se tady eh, eh, jaksi přihlašovat ke konkrétním datům ale eh, vidím realisticky že v druhé polovině tohoto roku bychom mohli mít prvotní návrh který by šel do hodnocení vlivu legislativy na takzvaný impact assessment

rada zde dnes byla kritizována a já s tím musím nesouhlasit, protože po dobu delší než 10 let jsme se snažili nalézt podporu pro tuto věc a nedostatečná podpora pro stávající legislativní návrh ze strany komise eh, rady by neměl být vnímán jako nedostatek vůle chránit eh, práva pracujících rodičů. Jakožto zástupkyně členské země, eh, která umožňuje velkorysý systém eh, rodinné dovolené, tady, pardon, rodičovské dovolené, kde si rodiče mohou vybrat a zůstat potom doma 18 měsíců, vás mohu ujistit, že je pro nás velice důležité eh, zachovat tyto principy. Ovšem problém je nedostatek podpory eh, konkrétního legislativního návrhu. Neměli bychom příliš dramatizovat eh, tuto situaci. Vítáme záměr komise předložit lepší návrh, který by byl realističtější a modernější. Já bych chtěla u této příležitosti poděkovat paní Koraca Pilt a paní Morin Chartier za vystoupení a stanoviska, eh, kde eh, jde tedy o modernější systém rodičovské dovolené. A myslím si, že bychom měli zabránit eh, poukazování prstem na někoho, protože to nám nepomůže situaci vyřešit. Rada dobře chápe, že rodičovská dovolená je velice důležitá a že tato ustanovení jsou důležitá pro evropské rodiny. Mateřská dovolená by neměla být vnímána oddělena od dalších užitečných opatření, která by mohly zahrnovat například eh, pečovatelské eh, služby s pružnými pracovními hodinami, rodičovské rodičovská dovolená a další věci, tedy eh, dovolená pro otce a další prvky rovného postavení mužů a žen, pružné pracovní eh, podmínky a eh, také sladění různých kultur. To jsou věci, které jsou v naší společnosti důležité. Je tedy celá řada myšlenek, kterými se můžeme inspirovat. A samozřejmě pro splození dítěte potřebujete muže a ženu. Takže proč se tady hovoří pouze o mateřské dovolené v kontextu e, narození dítěte? Jsem znepokojena slovy, které jsou používány v kontextu této diskuze. Muži musí mít stejná práva účastnit se na výchově dětí. A proto bych chtěla využít této příležitosti a vyzvat paní komisařku, až bude pracovat na novém návrhu, aby připravila dobrý a moderní návrh, kdy oba rodiče budou sdílet zodpovědnost nebo budou mít tuto možnost a e, pečovat takto o dítě. Já si myslím, že to by pro Evropskou unii bylo skutečně užitečné. Rada je spoluzákonodárcem, jehož názor k tomuto současnému návrhu je jasný, ale musíme si vybrat. Nemůžeme eh, zůstat u toho, že nesouhlasíme s tímto legislativním návrhem, nesmí to trvat dalších pět let. To by byla jedna možnost, ale druhá možnost je navrhnout, eh, tedy najít dohodu na základě nového návrhu. Rada si vybrala. Díváme se eh, do budoucnosti nebo těšíme se na nový návrh, na dohodu v dohledné době, v dohledné budoucnosti. Myslím si, že všechny zúčastněné strany mohou a přispějí eh, k pozitivnímu vývoji v této důležité oblasti politiky. Děkuji vám za pozornost. No, Děkuji mnohokrát. Končím rozpravu.